Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Milé kolegyně a milí kolegové, prosím vás o svolení, abych mohl zahájit naši dnešní schůzi. Přeje si někdo něco změnit na pořadu jednání? Ne, já sám k tomuto bodu také nic nemám a jsme tím u bodu číslo 3. Jsem velice potěšen, že dnes máme mezi námi hosty. Jsou, je to delegace z Rady pro spolupráci v Perském zálivu. Jsem velice rád, že zde můžeme uvítat delegaci, kterou vede jeho excelence doktor Abdullah Mohamed Mil Banček z Saudské Arábie. Dále je Mezi námi pan Khalid Filfiral Am z Ománu, což je předseda Majlise a je doprovázen dalšími členy z šesti různých států Rady pro spolupráci v zálivu. Byla přijata zpráva pana Bodise o spolupráci s země zálivu a šlo o upgradování vztahu mezi Evropskou unii a Radou pro spolupráci v zálivu, a to na všech úrovních eh, spolupráce. Návštěva generálního tajemníka Rady pro spolupráci v zálivu, pana Rašida Al-Sayani, ukázala, že máme všichni zájem o tento upgrade, o toto zvýšení a prohloubení vztahů a zintenzivnění dialogu. Tím, že se budeme zabývat eh, v dialogu mnohem více eh, tématy, jedná se o vzdělávání, vědu a to, to všechno nás zajímá. Pan Abdullah bin Mohamed al-Sheikh se také vyslovil o perspektivě eh, dalšího prohloubení spolupráce Ehm, Rada pro spolupráci žaly by měla být političtější, političtější unii. Ehm, Máme o tom zprávy z minulého prosince. Jsem velice rád, že společně zde můžeme zasedat s předsedou naší eh, delegace, s paní Angelikou Nibler, která si později také vezme slovo. A zejména jsem přesvědčen, že eh, budeme mít také příležitost k diskuzi o tématech, která se v posledních eh, dnech eh, objevila. Probíhá velice hluboká diskuze o kulturních otázkách a já osobně jsem přesvědčen, že že lidé mají právo činit to, co si přejí ve svých náboženských otázkách. Náboženství je třeba chránit. Na druhé straně eh, by zde neměly být ale argumenty pro určité činy, k nimž došlo. Je zapotřebí překonat krizi a nemělo by se stát, že mm, lidé, kteří natočí nějaký film, že by porušili vztahy mezi eh, různými eh, státy a mezi námi. Předávám slovo panu eh, Abdullah bin Mohamedu al sheikovi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم jménu Boha ve jménu Boha milosrdného, slitovného a ve jménu proroka, pan, pane Elmaré Broku, pane předsedo výboru pro zahraniční věci, paní Niebler, předsedkyně delegace eh, s arabským poloostrovem, dámy a pánové, členové parlamentu, vážení účastníci. Chtěl bych vás pozdravit jak svým jménem, tak jménem kolegů, předsedy Omanské konzultativní rady pana Almavího a činím tak také jménem kolegů, eh, předsedů různých parlamentů Rady spolupráce v zálivu. Byli jsme vybráni k tomu, abychom předsedali této delegaci, jež příladu Evropského parlamentu by se s vámi setkala. Chtěl bych také přivítat jménem naší delegace, která zde zastupuje různé parlamenty, eh, tuto příležitost a jedná se konkrétně o federální eh, radu eh, Arabských Emirátů, Eh, zástupce Bahrajnu, zástupce Kataru, zástupce Ománu. Chtěl bych vás pozdravit, protože vy v Evropském parlamentu jste naši přátelé. Pro nás Evropská unie je vzorem, již bychom se chtěli řídit. Je symbolem úspěchu regionálního bloku v regionální spolupráci, která vytváří silnější přátelská pouta a partnerská pouta. My v Radě pro spolupráci v zálivu též toužíme po konzistentnějším spojení eh, a spolupráci našich eh, států. Máme tedy dva společné modely. Máme Radu pro spolupráci v zálivu a máme Evropskou unii. Je tu tedy politický základ a hospodářský základ, který je pevný a máme zde bohatství, velice bohaté bohatství kultur. To nám umožňuje spolupráci v různých oblastech. Dámy a pánové, reprezentujeme delegaci, společnou delegaci parlamentů zemí pracujících v Radě pro spolupráci v zálivu. Naši parlamenty mají zásadní úlohu v politice našich zemí. Hrají úlohu v legislativě, vytváření legislativy a e, v kontrole e, činnosti vlády a v pravidelné kontrole e, politické činnosti a exekutivní činnosti. Naše parlamenty jsou ty, Eh, kdo provádějí reformy v našich společnostech, abychom dosáhli lepšího rozvoje a vyšší prosperity našich společností. Naše parlamenty reprezentují také naše obyvatele na různých mezinárodních fórech. Dámy a pánové, Meziparlamentní vztahy představují významnou osu, která nám umožňuje konsolidovat příležitosti ke spolupráci, Tyto meziparlamentní vztahy vytvářejí eh, plodné, možnosti plodných schůzek a výměnu návštěv a také vyměňovat si názory a zkušenosti. Vážení účastníci, je jasné, že syrská krize je hlavním tématem, které v nás buzuje obavy. Zločiny proti lidskosti pokračují. Proto všichni potřebujeme kolektivně přispět k tomu, aby bylo nalezeno řešení této krize a aby, aby rezoluce OSN byly provedeny. Také je zapotřebí, abychom e, spolupracovali s Arabskou ligou, s dalšími mezinárodními e, organizacemi abychom dokázali tuto složitou situaci eh, vyřešit. Je zapotřebí, aby eh, země světa přestaly eh, šířit jaderné zbraně. A to je stále ještě oblast spolupráce, ve které bychom chtěli spolupracovat s Evropskou unii. Co se týče konfliktu mezi Palestinou a Izraelem, naše rada má za to, že stagnace mírového procesu není ve prospěch našich společných zájmů. Bylo by zapotřebí, aby Evropa hrála úlohu v tom, aby tento proces mírový eh, znovu ožil. V oblasti zálivu máme určité potíže, zejména ty, které eh, brání našemu rozvoji. Některé země se snaží eh, vměšovat do našich vnitřních záležitostí, ale takovýto vliv na vnější záležitosti my odmítáme. Potřebujeme morální podporu, potřebujeme kulturní podporu, proto abychom mohli skoncovat s pokusy o destabilizaci naší společnosti. V Emirátech jsou ostrovy, které byly okupovány a došlo nebo dochází k neustálým pokusům o nalezení řešení konfliktů ve spolupráci se zeměmi, kterých se toto týká. Takže je zde několik eh, zapeklitých eh, problémů a my doufám, že Evropská unie bude hrát takovou úlohu, která bude chápat naši pozici. Hlavním cílem je abychom s vámi spolupracovali a abychom vytvářeli více kanálů pro dialog. Nemáme nějaký eh, konkrétní program spolupráce, protože důležité je, abychom spolupráci vedli a to ve všech možných oblastech. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, eh, děkuji všem zúčastněným, a ať vám eh, mm, Bůh sešle pokoj. Děkuji a nyní bych udělil slovo paní doktorce Nýblerové, předsedkyni eh, naší delegace. Děkuji, vážení kolegové, milí Elmar Broku, vážené vaše excelence doktore Abdullah bin Mohamedu al sheikh vážení kolegové rady Šura, vážení pane vyslanče, dámy a pánové, jsem velice potěšena, a říkám to tak, že vás zde mohu přivítat v Evropském parlamentu jménem naší delegace. Jsme velice rádi, že jste našli cestu mezi nás a jsme velice rádi, že dnes máme možnost pokračovat v našem dialogu s vámi, který jsme započali již v rámci různých schůzek, které jsme již měli. Před jistou dobrou i kolegové z našeho parlamentu se zúčastnili různých meziparlamentních schůzech a skutečnost, že dnes můžeme v našem dialogu pokračovat, je pro nás velkým potěšením. My v Evropské unii, jakožto Evropský parlament, a vyjádřili jsme to v našem usnesení, si přejeme mít strategické partnerství mezi Evropskou unii a státy Rady pro spolupráci v zálivu. A toto partnerství chceme podporovat kdykoliv to jen bude možné. Doufáme, že naše spolupráce bude více strategická a bude více dynamická, než je tomu doposud. I když dnes na dimenčnosti nechybí, doufáme, že zintenzifikujeme naši spolupráci. Důležité je, abychom se soustředili na to, co máme společné, abychom se soustředili na naše společné zájmy. Uvedla bych jeden příklad jsem ještě ovlivněna naší včerejší schůzí, schůzí naší delegace. Včera jsme hovořili s eh, jeho excelencí o situaci v Jemenu. Měli jsme mezi sebou um, um, reprezentanty z Jemenu, kteří nám, nás informovali o transformačním procesu v Jemenu, rovněž také o situaci, humanitární situaci v Jemenu. Já bych chtěla jim takto poděkovat a vyjádřit svůj respekt vůči vašemu úsilí, vůči vašim snahám vůči snahám Rady pro práci v zálivu v tom smyslu, aby se pro Jemen našlo dobré řešení, aby v Jemenu byla stabilní pokojná situace, aby pro eh, lidi, kteří tam žijí, mohla být zajištěna dobrá životní situace a bezpečí. Eh, mám velký zájem o to, zda byste nám mohl tady eh, nadnést, jak vy hodnotíte poslední nedávný vývoj ve vašem regionu. A chci říct, že i my, jakožto Evropský parlament, jsme se vždy snažili proto, abychom ukončili dohodu o volném obchodu. Eh, již po několik desetiletí na této dohodě pracujeme a já doufám velice, že během příštích měsíců se nám podaří v této oblasti docílit pokroku, tak abychom konečně i v této oblasti měli ještě užší spolupráci mezi našimi regiony. Děkuji vám mnohokrát a jsem velice ráda, že dnes smím být mezi vámi a velice se těším na intenzivní dialog s vaší stranou. Děkuji. Předseda, děkuji, Angeliko. Nyní zahájíme rozpravu, kterou máme pouze eh, bohužel časově omezenou. Takže já bych navrhoval, aby každý řečník nepřekročil dobu dvou minut. Děkuji, pane předsedo, já jsem vůbec nedoufal, že se tak rychle dostanu ke slovu. To jsou moje staré reflexy, podle kterých reaguji. Děkuji mnohokrát, ale ty jsi nyní mým předsedou a já si toho velice vážím a vážím si dovněž toho, že jsem dostala slovo. Mám takovou poznámku či otázku. Chci se zeptat něco pana předsedy Mohameda Alšejka. Abyste pochopili, eh, v kontext mé otázky, tak bych chtěl říci, že celý svůj politický život jsem se velmi zasazoval o dialog mezi kulturami, zejména o dialog eh, s arabským a islámským světem, a to jako předseda eh, frakce EPP od roku 1999 do roku 2007 i jako předseda Evropského parlamentu od roku 2007 do roku 2009 a já jsem v rámci tohoto svého úkolu navštívil mnoho arabských zemí. Dovolte mi prosím jednu otázku. Jsem předsedou nadace Konráda Adenauera v Německé spolkové republice a tato má otázka je otázka, která směřuje um, reprezentantům z arabských zemí. V Abu Dhabi máme eh, kancelář, je to tedy ve Spojených Arabských Emirátech, a my jsme tam naši na daci naši kancelář může uzavřít. To je velmi politování hodné, protože my si přejeme dialog. Vy jste říkala, že si nepřejete vměšování, to chápu, ale pokud eh, chceme dialog, tak je třeba s ostatními rovněž hovořit. A proto vás prosím, a zejména reprezentanty ze Spojených arabských emirantů, aby nalezli nějakou cestu, aby evropské nadace a naše německá nadace měla opět možnost být zastoupena ve vaší části světa, tak jak jsme zastoupeni i v ostatních částech konce světa. To by byla má velká prozba na vaši stranu a jsem velice rád, že jste dnes mezi námi. Děkuji. Předseda a slovo má nyní paní Gomez. Děkuji. Eh, vítám vás, pane doktore Mohamede al A chtěla bych se zeptat, hovořil jste o potřebě bezjaderné eh, zóny eh, ve vaší oblasti a já samozřejmě eh, toto chápu v souvislosti také s iránským eh, programem. A zajímalo by mě, jak toto eh, tedy vnímají členové GCC, tedy tu otázku toho, co se děje v Iránu. Před deseti lety jsem v Indonésii slyšela, že Saudská Arábie, jeden z vašich členů, aktivně podporoval nejradikálnější hnutí. Eh, vlastně eh, díky tomu vznikla také místní pobočka al qaidi A vlastně i jeden aktivní eh, člen, který způsobil určité útoky na Bali. A také tady roste salafismus ve, v té nejzávažnější formě byl eh, zavražděn americký velvyslanec nedávno a také v Sýrii dochází k financování určitých hnutí ze strany eh, člena nebo členů Rady pro spolupráci v zálivu. Mohl byste prosím vysvětlit, jak vy to vnímáte, co si myslíte, že je v pozadí, že se děje? A slýcháme tady o nějakých souvislostech také s tím, co se děje v Sýrii. Na, dále bych se chtěla zeptat na Bahrajn. Samozřejmě, eh, že my si nemyslíme, že to vše je pouze eh, dílo eh, Iránu. Jsou tady velice legitimní stížnosti většiny obyvatelstva Bahrajnu a samozřejmě je potřeba to řešit také politickou cestou. A mě by zajímalo, jaké jsou kroky, které podniká vaše rada při řešení tohoto problému. Pan Kasín? Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gostje. V... Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté, vaše návštěva Evropského parlamentu je eh, naší frakcí vnímána jako příležitost vzájemně se lépe poznat a také posílit eh, roli parlamentu v zálivu. Jsme přesvědčeni, že konzultace eh, s parlamenty pouze ve vašich zemích nestačí. Přejeme si, aby vznikl postup spolurozhodování a aby tady byl prostor pro politická rozhodnutí tímto způsobem, protože díky tomu je možná předvídatelnost, transparentnost a e, může to zabránit potenciálním krizím. Myslím si, e, že u příležitosti vaší návštěvy bychom měli zmínit, že v Evropské unii bychom si přáli větší investice ze zálivu do Evropské unie nejenom eh, kvůli ekonomické spolupráci, ale také proto, že ekonomickou spoluprácí se vzájemně lépe poznáváme a oběma stranám z toho plynou výhody. Mám následující otázku. V naší politické eh, skupině eh, se zasazujeme o bezletovou zónu nad Sýrií. Syřané jsou obětí, největšími obětmi, nejvíce trpí touto krizí a Především se to týká žen a dětí. Zajímalo by mě, jaký je váš názor, vaše stanovisko k našemu návrhu zavést lesletovou zónu nad Sýrií. Děkuji. Tenok. Pan Tanok. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Velice bych chtěl přivítat eh, naše kolegy z eh, GCC, my z ECR. Se těšíme velice blízkým vztahům se zástupci těchto zemí Eh, také Velká Británie má velice dlouhodobé vztahy s touto oblastí. Eh, máme vztahy jak bilaterální, tak multilaterální. A chtěl bych zaměřit eh, rovnou na tu otázku, která je někde v našich myslích. A to je riziko, jak, jak se díváte na, na možný vojenský zásah eh, Izraele zaměřený, který by mohl být zaměřený na zničení iránského jaderného programu. Irán může již mít dostatek eh, jaderného materiálu k vytvoření bomby, což může ohrozit stát Izrael. Ve Velké Británii se v tisku hodně hovořilo o této situaci a eh, hlavní představitel MI6 eh, také o eh, tomto hovořil a mluvil panem, s panem Netanyahu, aby jej tedy odradilo takovéhoto úmyslu údajně. Také jsem viděl nedávnou zprávu o tom, že eh, Američané připravují nouzový plán pro takovouto situaci protože eh, takovýto střed by eh, ohrozil 30 eh, zásob ropy nebo obchodu ropy s ropou v celosvětovém měřítku. Je to věc, která by se velice dotkla našich ekonomik. Dank. Das Wort hat jetzt Herr Děkuji mnohokrát. Pan Angurakis. Ευχαριστώ, <clears throat> ευχαριστώ Děkuji, pane předsedo. Dnešní setkání je významné, neboť poslední vývoj v regionu byl velice rychlý, ten vývoj je tam velice závažný a mohl mít závažné dopady. Podle mění mé strany jednotlivé země regionu a také Rada pro spolupráci v Rálivu by eh, v tom v tom se hráli s tou úlohu. Ale chtěla jsem se zeptat, zda bych mohl dostat informaci o tom, zda eh, naši hosté ví, proč se včera Rada pro spolupráci v zálivu nezúčastnila trialogu v Káheře o Sýrii. A rád bych ještě zmínil několik dalších aspektů. Za prvé, nikdo nemůže být rád, eh, když se podívá na tom, jaká situace v regionu vznikla. Zejména poté, co došlo k neakceptovatelné imperialistické válce proti Sýrii. To ještě zvýšilo nestabilitu a nebezpečnost situace v regionu. Cizí zásahy v Sýrii nemohou situaci v zemi vyřešit. Zde mám na mysli akci Velké Británie a Francie, které více či méně již jasně a otevřeně dali najevo, že stojí na straně povstalců, ale také tím myslím různé země z regionu. A chtěl jsem se zeptat Rady pro spolupráci v zálivu, zda E, nemá obavy ve světle tamnější situace, nezávisle na tom, kdo má pravdu či ne. Nebojíte se toho, že je tam opravdu nedostatečná stabilita a nevyvolávají ve vás zásahy v regionu obavy a zejména také mám na mysli zločiny proti lidskosti, ke kterým tam dochází. Paní Kuraca Bild, děkuji vám, Elmare Angeliko, a také si poděkovat našim eh, kolegům, eh, z, kteří jsou zde jako návštěvníci. A já se zabývám v rámci delegace eh, otázkou žen. Třikrát už jsem byla za toho, v tomto roce v této oblasti a veliký dojem na mě udělal pokrok, k němuž došlo a jak rychle se vám daří do světové eh, mapy zasazovat eh, oblast zálivu jako skutečný uzel. A také na mě zapůsobilo, jak eh, jsou začlenovány ženy, jak na pracovním trhu, zejména tedy ve veřejné sféře, anebo ve školství ale myslím, že zapotřebí více začlenovat ženy i v soukromé sféře. Nejen kvůli tomu, že to je lidské právo, což v podstatě znamená změnit právní systém, aby byl tedy změněn přístup k úvěrům, k financím, ale eh, je třeba to chápat jako součást vývoje, rozvoje eh, zálivu. Jak, jak je váš názor na to? Mm, Chce Rada pro spolupráci v zálivu učinit něco konkrétního pro inkluzi žen a jejich větší účast jako aktérů v podnikatelské sféře? Co se týče bezpečnosti a stability, a nezasahování do vnitřních záležitostí, to je opravdu duch, v němž jedná naše delegace, jak může potvrdit i paní Angelika Nibler. E, nicméně jsou zde určité obavy, protože dostáváme zprávy o nárůstu posilova, e, porušování základních práv osob, e, například blokování internetových stránek, zákazy vyjadřování názorů lidé, jak se dozvídáme, byli svévolně eh, zadrženi a uvězněni ale jsme podle těch zpráv, které máme. To je věc, která se týká také bezpečnosti. Je tedy dostatečná motivace k tomu, aby byly aby nedošlo k zabrždění toho obrovského a fantastického rozvoje, k němuž nyní dochází eh, v zálivu, a eh, kterého já si velice vážím. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji všem, kteří vystoupili. Jsme velice potěšeni, já eh, stejně jako ostatní členové naší delegace. Jsme velice potěšeni tím, že jsme si vás mohli vyslechnout. Můj kolega odpoví na některé z vašich otázek. Tím, že vystoupíme oba, tak se vlastně zpřesní ten obrázek, který vám poskytneme. A abych odpověděl na první otázku, náš kolega eh, z parlamentu eh, Arabských Emirátů, eh, ten požádal tady o to, aby směl zodpovědět tu první otázku, protože je odborníkem na tuto oblast. Takže prosím, máte slovo. Jsme velice šťastní, že můžeme být zde mezi vámi. Děkuji eh, řečníkovi, který položil tuto otázku. My v Arabských Emirátech se velmi zajímáme o studie v této oblasti a pokud jde tedy konkrétně o tu vaši otázku, o nadaci Konráda Adenauera. Musíme si uvědomit, že je potřeba hm, zaměřit se na to, co se eh, děje v sousedních zemích. Je potřeba vzdělávat eh, místní obyvatelé. K tomu dochází, ovšem zároveň se zde objevily některé negativní jevy, které mohou ovlivňovat naše vztahy se zeměmi, eh, které eh, jsou u nás zastoupeny. Samozřejmě, nebo samozřejmě je zde vždy potřeba předložit licence určité povolení, které ovšem předloženo nebylo a proto jsme se rozhodli nadaci uzavřít. Ovšem my si uvědomujeme, že tato nadace vystupuje umírněně, eh, věnuje pozornost všemu, co se u nás děje, spolupracuje a to nás těší, jak víte, v Arabských Emirátech jsou některé věci kritizovány. Jsou zde různé národy, které ovšem žijí v míru a vzájemně se respektují. Obyvatelé Arabských Emirátů respektují všechny ostatní eh, národnosti. Musím říci, že cíl a záměr, ze kterého vycházíme, je dobrý, protože jinak bychom nadaci uh, a její otevření neodsouhlasili ani na počátku, ale to, jak říkal kolega, tato nadace byla otevřená, měla velmi ušlechtilé cíle, ovšem bohužel některé věci byly problematické a zdálo se, že věci se nevyvíjí tím směrem, který je žádoucí. A z toho důvodu jsme byli eh, přinuceni nadaci uzavřít. Pokud budete chtít o té otázce podrobnější informace, budeme mít eh, setkání na toto téma a myslím si, že to přinese kýžené plody v této oblasti i v jiných. Druhá otázka, která zazněla, se týkala jaderných zbraní a toho, jak je tato problematika vnímána Radou pro spolupráci v zálivu. Samozřejmě, že tyto věci v této části světa, stejně jako v jiných částech světa, nás znepokojují. A to nejenom kvůli nebezpečí, které znamenají eh, pro životní prostředí, ale i kvůli dalším otázkám samozřejmě je potřeba tady mít velmi přísný dozor je potřeba pečlivě sledovat, co se v té oblasti děje. A je zde samozřejmě riziko, že může dojít k nehodě a důsledky mohou být skutečně katastrofální i na sousední země. Pokud je o Irán, tak znepokojivé je především to, že jaderné e, zbrojení je v našem regionu. My doufáme, že tento region zůstane chráněn před takovým typem zbraní a zařízení, protože toto je něco, co neplatí pouze pro Irán, ale i pro Izrael. Země GCC to opakují neustále, nejenom v našem rámci, ale i na mezinárodní scéně. Jsme proti jadernému programu, jak v Iránu, tak v Izraeli. Pokud jde o otázku financování terorismu, Byla tady položena otázka, která se týkala Indonésie. Eh, samozřejmě jsme proti terorismu, eh, protože nám škodí, ať už je náš interní nebo ať už přichází z vnějška. A fenomén terorismu Samozřejmě nechceme říci, eh, že je to cosi přirozeného, ale určitým způsobem eh, je to něco, co mohou vyvolávat jednak buď naši vlastní občané, a nebo to může přicházet z vnějšku. A financování terorismu, to je otázka osobní. A my jsme těmi, kdo tím trpí především. No, kolega z Mažles z, poradní, eh, z konzultační rady Saudské Arábie vám jistě odpoví na tuto otázku podrobněji. Já nevím, jestli bude hovořit anglicky, aby byla zjednodušena komunikace. Eh, Děkuji, pro nepotěšení, že zde mohu být mezi vámi. Pa, paní Nibler, pane Broko, je pro potěšení se s vámi setkat. Co se týče financování terorismu, je nesmírně důležité, abychom eh, se zaměřovali v hovoření o těchto otázkách na fakta a ne na to, co se, dos, co se proslýchá. Máme veliké zkušenosti eh, v řešení této otázky nejen co se týče tedy eh, z hlediska absolutního perspekt- eh, terorismu, ale také co se týče finanční podpory eh, terorismu. Velice přísně a k, nes- k nespokojenosti zemí, které pracují v Radě pro spolupráci v zálivu, regulaci, která brání financování terorismu. Saudská Arábie musela se eh, potýká s, s teroristickými mm, záležitostmi a má veliké a pozitivní zkušenosti v čelení terorismu. Já vás mohu ujistit, že politika i praxe v různých eh, zemích, eh, zemí, které spolupracují v Radě eh, pro spolupráci v zálivu, se snaží předcházet takovýmto teroristickým činům i tomu, aby jejich občané byli začleněni do takovýchto činností. Abych odpověděl na dotaz kolegy, který hovořoval, hovořil o financování eh, hnutí odporu v Sýrii a financování eh, terorismu. Eh, musím říct, že takto není to, k čemu dochází v Sýrii, je skutečné skutečný odpor a rezistence Syřanů proti režimu, který si přeje změnit tvář této země. Takže se tam nejedná o financování eh, terorismu. A já apeluji na Evropany, aby podporovali eh, boj eh, syrských občanů za svobodu. A chtěl bych předat slovo kolegovi kolegovi z ománského sultanátu, kolegu Khalidovi, ehm, a také, abyste se dozvěděli, co se děje v Bahrajnu, ehm, dalšímu kolegovi, došlo k zmanipulovaným manifestacím a podobně. A to tež platí o Syrii. Děkuji, děkuji vám za toto přivítání a přijetí, jež jste nám zde poskytli mm, v Evropském parlamentu. Děkuji poslancům, asistentům i organizátorům. Jak bylo uvedeno, kolega, který je e, předsedou e, parlamentu mi v Radě pro spolupráci v zálivu se řídíme eh, všemi eh, legislativními eh, akty, ať už jsou národní či mezinárodní, abychom v našem regionu zajistili bezpečnost a stabilitu. Co se týče Bahrajnu, nedomníváme se, že to, co se děje, by znamenalo nějaké zneužití. Jedná se o to, aby byly byly chráněny byl chráněn majetek a občané, aby byla zachována bezpečnost a stabilita. Právě to tedy bylo konáno. A všechno, co bylo konáno, bylo vykonáno proto, aby byl, byl zajištěn majetek a bezpečnost občanů. Co se týče úlohy eh, parlamentů eh, v Radě pro spolupráci v zálivu usilujeme o to, abychom plnili očekávání eh, lidů. Konstatovali jsme, že celá řada právních ustanovení, zákonných ustanovení a všechna to pravidla a zákony byly sestaveny proto, aby parlament fungoval co možná nejlépe a nejlépe plnil své úlohy. Rada pro spolupráci v zálivu spolupracuje v rámci مجلس التعاون في حقيقة الأمر وقعت اتفاقيات تجارة حرة OMC a my e, jsme s e, VTO a e, podepsali jsme dohody o volné obchodní výměně, podporujeme investice oběma směry a také máme první eh, plány toho, jak jak toto mm, provádí v jednotlivých státech. Hovořil jste o bezletové zóně. O bezletové zóně v Sýrii. Naším prvním zájmem, prvořadým zájmem je hájit zájmy eh, lidu a to s pomocí prostředků a nástrojů, které toto budou umožňovat. Těch nástrojů může být mnoha. Mnoho kolego už to uváděl. Například je to humanitární pomoc, eh, mm, humanitární asistence zaměřená na pomoc tomuto regionu. Když hovoříme o tom, co se děje v Sýrii, Skutečně se tam jedná o rezistenci, o odpor hrdého a svobodného lidu, eh, který eh, čelí diktátorskému režimu. Eh, izraelský útok proti jaderným iránským zařízením, no, už po desetiletí média hovoří o možném útoku eh, takovéhoto typu na iránská jaderná zařízení. Všechny jednostrané izraelské útoky o, o všech takovýchto jednostranných útocích má mezinárodní společenství jasnou e, představu. E, my eh, v Radě pro spolupráci zálivu odmítáme jednostranné útoky a nepomohlo by to ani na mezinárodní eh, úrovni. Je zapotřebí eh, řešit toto na úrovni trialogu a my v Radě pro spolupráci v zálivu na tomto také chceme přispět. Kolega z Bahrajnu by se chtěl ještě vyjádřit k tomu, co tady zaznělo ohledně je, jeho země, předtím než přejdeme k dalšímu tématu, děkuji za to, že mi poskytujete příležitost setkat se s evropskými poslanci. Velice nás to těší. Jsme společná delegace z Rady pro spolupráci zálivu a chceme s vámi hovořit zcela otevřeně, protože jedině tak se dostaneme ke konkrétním výsledkům a řešení problémů, které brání naší cestě v demokraci- k demokracii. Demokracie je eh, plodem eh, moderní kultury a je to dobrý způsob, dialog je dobrý způsob, jak řešit problémy. Pane předsedo, nedávné problémy v Bahrajnu, nedávné nepokoje jsou eh, výsledkem eh, určité manipulace některých eh, vnějších subjektů a bylo řečeno, že bahrajnská vláda odmítla předložit důkazy z důvodu národní bezpečnosti naší země. Ovšem to neznamená, že ty důkazy neexistují a že je nemáme k dispozici. Existují důkazy, zcela konkrétní eh, důkazy z toho, eh, že tyto manifestace vlastně eh, skonstruoval Irán a Islámská republika, která tady podléhá určitým vlivům, které jistě znáte, Byly tady rozeslány určité pokyny přes, eh, nebo určité informace přes Twitter a další sociální sítě. Je z toho zřejmé, eh, že osoby nastačené Iránem jsou v eh, Bahrajnu, v Sýrii a víme, že existují tyto osoby, které manipulují manifestace, vyvolávají tyto vlny v Bahrajnu. V roce 2011 za, začaly v Bahrajnu reformy a v naší země bahrajnský lid odsouhlasil tyto reformy, vyjádřil to v referendu, schromáždil se, referendum vlastně spojilo celý národ a reforma získala v podstatě 98% podporu našeho národa. politické strany se e, nemohly účastnit e, prvního mandátu parlamentu, nemohly se zapojit, ale mohly se zapojit do e, druhého a třetího období a jsme si vědomi otázek lidské, lidských práv v Bahrajnu a jsme transparentní, protože nemáme co skrývat. Ve všech tématech jsme zcela otevření. Jsme otevření pokroku a cestě vpřed. Ovšem, pokud eh, narazíme na nějaké problémy, tak se budeme snažit překážky odstranit. Toto je cesta demokracie. Chceme být příkladem v našem regionu. Věříme v demokracii, věříme v pokrok a v rozvoj. Věříme ve spolupráci všech národů. Naše země je naprosto otevřená, zcela transparentní. Jsme ochotni s vámi hovořit naprosto otevřeně a jednoznačně. Nemáme, co bychom měli skrývat. Děkuji. A nyní eh, vám budeme odpovídat na další otázky. Pokud jde eh, o účast Saudské Arábie na setkání v Káhyře. Bylo to setkání o Sýrii. Tak jak víte, existují, eh, existuje určitý rozdíl mezi neúčastí eh, na tomto setkání a nebo odstoupením ze setkání. Saudská Arábie vede naprosto jasnou a otevřenou politiku Eh, není tady to tak, že bychom některá témata měla otevřená a jiná byla součástí nějaké tajné agendy. Pokud by Saudská Arábie nebyla přesvědčena o důležitosti této věci, eh, tak eh, by se zachovala jinak. Není to tak, že bychom se chtěli stáhnout, odstoupit od této věci. My se chceme účastnit těchto záležitostí. Jak víte, je to velice spletitá záležitost, citlivá věc a Účastnili jsme se i přípravných zasedání, budou následovat eh, další. Máme tady příklad Kofi Anana, který byl vyslancem Arabské eh, ligy eh, a který vlastně se nakonec vzdal a odstoupil. My tady vítáme samozřejmě úsilí kvartetu, vítáme ty kroky, které jsou podnikány. Myslíme si, že je to dobré, sou, eh, dobré setkání a eh, přejeme mu naprostý úspěch. Pokud jde o otázku paní Koraca Bild, doufám, že jsem jméno vyslovil správně. Vy jste hovořila o, o otázce ženských práv v Saudské Arábii a Eh, já eh, nechci být neskromný, ale musím říci, že paní Koraca Bild skutečně hovořila o otázce eh, žen v Saudské Arábii a já musím říci, že my jsme v této oblasti dosáhli skutečného pokroku. S ano, někde došlo eh, k celé své volnému zatýkání a to je skutečný krok zpět. Vnímáme to a ale to e, není otázka islámu. Toto není to, jak by islám chtěl působit. Naše země tady toho mnoho vykonala v legislativní oblasti. Byl jsem ministrem spravedlnosti a intenzivně jsem pracoval na trestním zákonníku. kde eh, byly zachována určitá práva, ale eh, samozřejmě toto není vhodný okamžik, abych vám eh, uspořádal přednášku na toto téma. V naší země, naší zemi lidé zažívají určité události, které se vymykají jejich vůli. Myslím si, že je potřeba trpělivost na to, aby se vžila tato práva, aby nebyla aby nedocházelo ke zneužívání a eh, aby to nevyžívali ti, kteří si přejí vyvolávat terorismus. Eh, samozřejmě došlo k zatýkání, eh, k vyslovení obvinění, ovšem to přichází z vnějšku. Tady hovoříme o osobách eh, ze zahraničí. A samozřejmě je potřeba zatýkat podezřelé. Je potřeba je zadržet. Je třeba ovšem dbát na dodržení práva. Samozřejmě, že existují některé ojedinělé případy, někteří novináři. Mohli bychom uvést různé případy, jmenovitě, nemáme s tím žádný problém, ale mohu vás skutečně ujistit, byl jsem v minulosti minister, ministrem spravedlnosti a také poradní rady. To je vlastně jediný parlamentní orgán v naší zemi a jako takový jsem ochoten o těchto problémech hovořit. To byla poslední otázka, která nám byla položena a pokud máte ještě další dotazy, tak eh, samozřejmě ochotně odpovíme. Děkuji za vaše uvítání a pohostinnost. Děkuji mnohokrát. Máme ještě čtyři řečníky, kteří si běží, přejí vystoupit, ale čas nám již v podstatě nesbývá. To tedy máme dělat, že by každý dostal minutu? Karl-Heinz již ne. Mám vás seškrtnout? Tak proč to žádáte? Já bych vám dal minutu po panu Pancerin. Pan Panceri, jedna minuta, prosím. Děkuji, také chci přivítat eh, pana předsedu Alšejka. V svém projevu hovořil o úloze parlamentu a já bych měl několik dotazů. Jak víte, proces demokratizace islámského světa nevyhnutelně eh, také se zabývá otázkou konstitucionalismu nebo ústavnosti, což znamená postavit eh, meze pro ty, kdo drží politickou moc. A také eh, se jedná o oddělení státních, druhů státní moci. Konstitucionalismus není pojem, který by byl neznámý islámskému světu již po mnoho století. Eh, hodně dlouho se již o tomto hovoří, zejména eh, v souvislosti s právním státem. A v této diskuzi šaria nadále eh, hraje významnou úlohu a ovlivňuje proces demokratizace a konstitucionalizace zemí. Nebylo by vhodné přemýšlet o potřebě oddělit náboženskou sféru od veřejné? A za druhé, po mnoha chybách Evropy vůči evropským či arabským zemím se snažíme pochopit to, že je správné, aby každá země se rozhodla o své budoucnosti bez vnějších vlivů. Nemyslím si, že by vlivy Saudské Arábie směrem do Kataru byly způsobem, eh, který takto ovlivňuje eh, vývoj jiné země. Paní Saifi. No, Mr. Weigl. Weigl. Eh, o Siriji bi verjetno bilo vredno eh, razpravljati dalje. Co se Sirije tiče, Diskuse by měla být delší, skutečně je mi líto, že již není čas. Toto je skutečně mm, významná příležitost k výměně názorů. Dovolte mi, abych se otázal na jednu věc. Myslím, že vnější eh, zásahy a vlivy se staly eh, opakovanými v, na středním eh, východě. Uvědomujete si tyto hrozby nebo mm, přemýšlíte o tom, že byste přijali eh, doktrinu o nevměšování do mm, vnitřních záležitostí jiných zemí? Moje otázka také zní. Myslíte, že by bylo dobré znovu oživit mezikulturní a mezináboženský dialog? zejména ve světle nedávných událostí týkající se toho filmu, který byl uveřejněn na internetu. Možná, že by to bylo užitečným a eh, nutným krokem vpřed. Chairman, uh... Děkuji, pane předsedo. Z diskuze vyplynulo, že máme různé oblasti společného zájmu. Stále se ale obávám a lituji toho, že nemáme příliš mnoho společných hodnot. Často jezdím do Tuniska nebo Pakistánu, v obou zemi jsem byl hlavním pozorovatelem Evropské unie pro volby. Samozřejmě vyslechli jsem si to, co říkají kolegové, že nepodporují terorismus. Ale kamkoliv přijedu v Pakistánu, lidé mi říkají, to jsou saudané, kteří eh, financují ty nejradikálnější madrasy. A v Tunisu také říkají, že Saudská Arábie eh, podporuje to, aby, eh, moš, aby některé mešity se staly radikálnějšími společenství kolik. Takže to je takové, takový duchovní spirit, mm, duchovní podpora, duchovní extremismus. Pokud to jsou tedy jednotlivci nebo vlády nebo kdokoliv, prosím, zastavte to. Eh, ženy v Tunisku také nejsou schopny

Chtěl bych eh, přivítat eh, zástupce Rady pro spolupráci v zálivu. Myslím si, eh, že jsem poslouchal opravdu pečlivě a bylo řečeno, že je potřeba nalézt eh, řešení pro izraelsko-palestinský konflikt. To si samozřejmě všichni přejeme, vy jste to ale popsal i zcela konkrétně. Řekl jste, eh, že se vám nelíbí, když se někdo vněšuje do vašich interních záležitostí a také jste hovořil o tom, že potřebujete morální a kulturní podporu. A k tomu směřuje má otázka. Izraelsko-palestinský konflikt přetrvává, v Sýrii umírají lidé. Stačí vám uh, ta morálně kulturní podpora, kterou vám poskytujeme, nebo chcete, abychom se snažili více? فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة co se týče oddělení náboženství a státu, jedná se o legitimní kulturní a odborný koncept. Nejedná se o politickou zkušenost. Jedná se o způsob eh, řízení eh, státu a to je otázka, kterou je zapotřebí se více zaobývat. Víte, jaký je postoj eh, šarie ohledně rozdělení náboženství a státu. Měli byste vědět, že šária se zabývá a uspořádává vztahy mezi lidmi, ale také mezi státem a lidmi a také mezi muslimy a nemuslimy. A jak už jsem uvedl, uspořádává vztahy mezi státem a občany. Takže vlády a politici neřídí stát abstrahovaně od náboženství, ale naopak eh, vláda neodděluje náboženství od svého způsobu řízení eh, státu. Jedná se o komplementaritu, což je něco jiného, než je to u jiných náboženství. Islám je náboženství, je náboženství a stát eh, dohromady. Realita se mění, ale my eh, v rámci šary nemůžeme rozdělovat náboženství od státu. To eh, bylo nadiktováno Bohem a jedná se zde o Bohem dané nejvyšší pravidlo které nemůže být takto měno člověkem a musí být respektováno vládou i lidmi. Třeba eh, že by vláda si přála změnit tyto věci, lid by toto nepřijal. Pokud se tedy konkrétně jedná, nechci hovořit konkrétně tedy o nějakém státu, ale o obecné koncepci islámu a e, eh, zprávy moci. Studoval jsem muslimské náboženství, mnoho specialistů na šariu vám mohou toto potvrdit. Pokud se podíváme na státy, které zcela a kompletně aplikují šariu, tyto státy neoddělují náboženství od státu. Jejich způsob vládnutí eh, tedy zůstává v koncepci šary. A to je věc, kterou by bylo zapotřebí více prodiskutovat a hlouběji se jí zabývat a prostudovat ji, ji eh, v knihách a dokumentech. Co se týče financování ze strany eh, SAE a e Kataru, na to odpoví kolega financování eh, terorismu. To je tedy otázka, která se podobá té, eh, která byla položena předtím ohledně eh, vměšování do záležitostí Sýrie. Kolega mm, na tu otázku o financování v Syrii hovořil o tom, že financování je druhem pomoci syrskému lidu a my poskytujeme svobodné Eh, my poskytujeme eh, lidu, který se eh, bouří proti tyranii a diktatuře, pomoc. V tomto tedy spočívá a proto se nejedná o podporu, o které jste hovořili vy. O šary je řečeno v Koráně, že vláda že e, vláda provádí vládu nad národem prostřednictvím šury nebo e, prostřednictvím konzultace. Nelze tedy oddělovat e, tyto dvě věci v islámském pojetí. Jak už uvedl kolega, regulace, kterou máme, nebo řízení, které máme, umožňuje lidem, aby se mohli účastnit na eh, vládě a řízení, protože máme svobodné eh, všeobecné volby eh, máme způsob konzultace prostřednictvím šury, máme na to legislativu a vláda se snaží zlepšovat všechny stránky životní úrovně občanů. Co se týče iniciativy zaměřené na kulturní dialog. Eh, král Saudské Arábie, který je zprásen dvou svatých míst, eh, již ehm, žádal takovou možnost eh, posilování interkulturního dialogu mezi náboženstvími a civilizacemi, co se týče Saudské Arábie a financování nebo respektive chtěl bych hovořit o, o střetu e, e, civilizací. E, Saudský král e, ve Španělsku svolal zasedání se e, společně tedy se španělským e, králem. E, a to proto, aby se právě posílala ta myšlenka mezikulturního dialogu a aby byla odmítnuta myšlenku střetu civilizací. Vzhledem k tomu, že iniciativa vyšla ze Saudské Arabie, která je eh, jakýmsi čelem eh, nebo stojí v čele tedy eh, arabských zemí, je to velice významný počin. A tato iniciativa e, rozhodla, že se bude také sídlo ve Vídni, v níž bude zasedat koalice pro dialog civilizací, aby nadále tato iniciativa mohla vzkvétat. E, ohledně kolegy, který hovořil o tom, že nemáme společné hodnoty. Eh, já doufám, že tu je více hodnot, které máme společné a více hodnot, než si hm, představujete. Své tvrzení zakládáte na e, tvrzení nějakého člověka v Pakistánu, který uvádí, že, pa, že Saudská Arabie financuje madrasy a nebo mešity ale nestačí jen toto slyšet od nějakého člověka, který uvádí, že financujeme terorismus nebo extremismus. To ještě, pokud to slyšíte, to ještě neznamená, že to je pravda. Máme hodně společných hodnot, máme hodně společných jmenovatelů a my nikterak ne, nepomáháme, nebo e, naše vláda nějakým tímto způsobem nepomáhá. E, Eh, vláda Saudské Arábie, pokud eh, pomáhá a poskytuje prostředky do nadace, tak tak činí oficiálně. Pokud Pakistan potřebuje nějakou pomoc na úrovni madrás eh, koránských škol anebo jiných orgánů, pak Saudská Arábie pomáhá pakistánské vládě za tímto účelem a v rámci daného projektu ale nestanoví orientaci toho projektu. Naopak, poskytuje tuto pomoc v rámci, který byl stanoven eh, vládou příjemcovské země. V tomto případě tedy pakistánskou vládou. Pokud dovolíte, eh, pane předsedo, ještě kolega ze Saudské Arábie by si přál odpovědět na dotazy. Prosím, máte slovo. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Uh, já jsem chtěl pouze zdůraznit, že Saudská Arábie je členem NAFTA i mini NAFTA a já jsem místo předsedou finančního eh, výboru a v rámci mini nafta Saudská Arábie je nyní nejpřísnější eh, nebo v dodržování pravidel eh, po převod peněz ze Saudské Arábie do jinám, do cizích institucí. A dále je také Saudská Arábie jednou z je, je, je na jedné, jednom z prvních pěti míst ve světě eh, v této záležitosti. Takže máme velmi přísná pravidla, pokud jde o transfer peněz ze Saudské Arábie eh, do zahraničních agentur, vlád a ani jediný eh, peny z naší země neprojde do zahraniční, pokud to není legitimní, pokud to není do legitimní a vládní agentury. Děkuji. Eh, شكرا جزيلا eh, eh, قد يكون كذلك نحن لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة التي نود طرح Děkuji. My máme také otázky, které bychom vám chtěli položit. Vy jste hovořili o nastolení míru a stability na Blízkém východě, což se týká samozřejmě také Izraele. Dnes si uvědomujeme, víme, že mnoho arabských vězňů v izraelských eh, vězeních a mnoho palestinců, eh, kteří pouze vyjadřují své názory, ty jsou také vězněni v Izraeli. Chtěli bychom tedy vyzvat všechny poslance Evropského parlamentu, aby nám pomohli ve vymáhání práv pro tyto osoby, Eh, aby Izrael začal řešit tyto otázky, aby eh, k tomu přistupoval opravdu seriózně a s ohledem na lidská práva. Děkuji mnohokrát za rozpravu, kterou jsme vedli. Ukazuje se, že v mnoha věcech se shodneme a v dalších věcech Naopak ještě potřebujeme diskutovat tak, abychom odstranili nedorozumění a abychom se navzájem chápali, se navzájem rozuměli. Já myslím si, že to v zájmu obou stran. Je důležité, abychom pokračovali v naší spolupráci, což je spolupráce, které se jistě obě dvě delegace věnují s velkým úsilím. Myslím si, že toto partnerství je, jeden, je jedno z nejdůležitějších partnerství Evropské unie a že z tohoto důvodu otázky, které se týkají ekonomiky, politiky, bezpečnostní politiky, týká se to rovněž kulturních otázek a náboženských otázek, toto vše je opravdu velice široká oblast a my bychom v této oblasti měli nalézat řešení. Jako Evropská unie a dovolte mi tímto poslední poznámku. Eh, si musí uvědomit, že blízkovýchodní konflikt lze vyřešit pouze na základě řešení dvou států a vzájemného uznávání. Eh, zejména by to bylo nejlepší v hranicích z roku 1967. My jsme toto již často vyjádřili a Rovněž snažíme o to, aby se obě strany opět přiblížily. Podařilo se v posledním roce a půl, že Izrael propustil celou řadu zadržovaných a samozřejmě existují zde problémy, které se týkají bezpečnosti na obou stranách. A je třeba tyto problémy vidět, uvědomit si je Dobře vidíme, jak vypadá tvrdá ruka Hamasu v Gaze, jak vypadají akce Hezbollahu z Libanonu. To jsou všechno problémy, které vidět jako celek v kontextu a v této oblasti pokročíme pouze, když na jedné straně budeme mít životaschopný palestinský stát a na druhé straně bezpečnost židovského státu Izrael. Toto obě, eh, tyto obě podmínky musí existovat. Na tom musíme pracovat a já jsem přesvědčen o tom, že kvartet, který je v oblasti činný, bude úspěšný v tom případě, že bude úzce spolupracovat s vámi, s Radou pro spolupráci v Zálevu a myslím si, že tato spolupráce by měla být naší výchozí bází, základnou, protože kvartet sám nemůže splnit úkol, který má tohoto důvodu jsme odkázáni na tuto spolupráci právě ve světle našeho úsilí dosáhnout lepších podmínek na Blízkém východě. Děkuji vám velice za vaši návštěvu a myslím si, že dnešní zkušenost vedla k tomu, že se těšíme na další setkávání s vámi. colleague. Next point. Kolegyně a kolegové, jako další bod máme průběžnou zprávu zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce. Please. Good morning, President Pottering. Dobré ráno, pane předsedo Peteringu. Caligula. We have to run. Interim report in the interest of achieving a Budeme tedy probírat průběžnou zprávu v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Jedná se o postup souhlasu. Máme spoždění. I hned předávám slovo paní Marietě Džanaku. Prosím, máte slovo bude vítáno, eh, budete-li mm, to moci vysvětlit stručně. Just wait a little bit in order to... Počkejte vteřinku, až se uklidní sál. Eh, eh? Could you, could you please listen to the rapporteur? Eh, věnujte prosím eh, svou pozornost, kolegové, paní kolegyni Sravdajce. Pane předsedo, je pravda, že pokulháváme za časovým plánem, takže budu stručná. Jistě si vzpomínáte, že kategorie Evropa ve světě v rozpočtu Evropské unie v průběhu posledního víceletého finančního rámce 2007 až 2013 byla velice často korigována. Byla tam potřeba ji korigovat, protože rozpočtový rámec byl velice úzký a nebylo tam k dispozici dostatek pružnosti. Proto je třeba, abychom v novém víceletém finanční rámci toto opravili. Je třeba podotknout, že celkově eh, finanční rámec sebou přináší řadu problémů. To byl pan předseda Brok. Rada trvá na seškrtání návrhu komise a je to ještě horší. Trvá i na to, že se musí seškrtat návrh parlamentu. Chci poukázat na to, že parlament jako celek nyní musí zareagovat na návrhy ze strany rady seškrtat rozpočet. V oblasti Evropa ve světě je situace alespoň do posun ještě pozitivní. Chci poukázat na to, že jsme navrhli kompromisní pozměňovací návrhy. Vycházeli jsme z pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců. K tomu ještě se přidávají jisté ústní kompromis jedna, krát se to zmíní. Týká se to pozměňovacích návrhů 2 a 4. Eh, zde se eh, ustanovují se propojení a určité věci se objasnily. Pro mě to není problematické. Kompromis 2 pokrývá pozměňovací návrh 6 eh, s několika máno směnami. Kompromis 3 ten pokrývá osmičku a devítku. Tam máme automatické přerozdělování, které jsme vyškrtli. A nyní jsme to spojili s částí pozměňovací návrh číslo 8. Kompromis 4 pokrývá 17 a 18 a zde se nahrazuje absorpční kapacita integrační kapacitou a navíc je tam princip více za více. Ten se tam nově zahrnul. Dále ústní pozměňovací návrh, který se týká pozměňovacího návrhu 15, ten má zajistit více vyváženosti v této souvislosti. Zde se zmiňují i oba aspekty politiky sousedství. Pak tam máme oddělené hlasování, které se týká pozměňovací návrhu čísla 21. S druhou částí souhlasím, ale myslím si, že ve stanovisku k dalšímu víceletému finančnímu rámci bychom neměli řešit takto detailní otázky. S ohledem na nástroj partnerství jsme tam ještě zahrnuli jeden odkaz, protože bych ráda si přála, aby ten nový nástroj byl opravdu používán k tomu, abychom se vyhýbali problému. Ty eh, odkazy a poukazy na další vnější nástroje by tam rovněž měly zůstat. Tolik tedy k současné situaci. Myslím si, že tam žádné obzvláštní problémy nejsou a že kolegyně a kolegové budou spokojeni s kompromisy a s ústními změnami. Doufám, že po zítřejším hlasováním budeme moci předložit výboru pro rozpočet naše stanovisko. Nyní se musíme ve výboru podívat na to, jak zareagujeme na ty obecné snahy seškrtat prostředky v rámci víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji za paní Marie Monist, paní Gomez. Dvě minuty. Nevíc. Děkuji. Tedy za stínovou zpravodajku bych chtěla poděkovat paní Janaku za eh, vynikající odvedenou práci. Viděla jsem kompromisní návrhy, jsem ráda, že pozice naší eh, politické skupiny byly vzaty v úvahu. Pro nás nejdůležitější mm, bylo to, co je v těch kompromisech, především využití evropského rozpočtu jako takového, jako doplňující rozpočet, je to také katalyzátor eh, činnosti eh, nebo katalyzátor národních rozpočtů. Je třeba plnit evropské E, cíle, protože všechny hlavy státu podepsaly Lisabonskou smlouvu, ale pokud radě se nedaří potom plnit návrhy e, komise, tak chceme vybídnout radu, aby jasně identifikovala a zdůvodnila, které priority a projekty mohou být e, tedy odloženy, nehledě na jejich předchozí souhlas obecný. Pak tu jsou inovativní finanční nástroje v souvislosti s vnějšími vztahy jaké relevantní organizace to jsou. Rada bych také upozornila na to, na jeden z našich pozměňovacích návrhů, který byl předložen paní Marie Muniz. To je pozměňovací návrh číslo 20, který uh, uvádí, že zapotřebí si uchovat um, pomoc pro nalehavé události eh, podle patřičních stropů a navíc eh, poskytnout do tohoto patřičné prostředky. Eh, rezerva pro eh, nouzové situace eh, byla osvědčena, osvědčila se v nečekaných krizích a je zapotřebí, bychom to měli pro případ, kdy je zapotřebí rychle mobilizovat prostředky. Jedná se o 350 milionů eur a ta rezerva pro naléhavé události v okruhu čtyři, by, eh, jak navrhovali některé členské státy, by mohla způsobit, eh, že zde nebudou dostatečné prostředky pro vnější eh, činnost, tak jak byly navrženy. Proto vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Paní Brandner. Um, Děkuji za kompromisní návrhy, které byly předloženy. A také děkuji paní zpravodajce za vykonanou práci. Mám dvě poznámky. Vy jste se zmiňovala o službě pro vnější činnost a v hlasovacím seznamu, že tam bude oddělené hlasování. Já bych ještě jednou chtěla přečíst ten pozměňovací návrh, protože jsem tak trochu přeskvapená eh, ohledně toho stanoviska EPP. Tady se totiž píše, eh, že považuje za důležité pro efektivitu evropské zahraniční politiky, aby SVČ Eh, mělo patřičné zdroje k tomu, aby vykonávala stále narůstající počet úkolů, na tom se shodneme, pak to pokračuje dál. Zdůrazňuje nicméně, že tyto zdroje mají být používány co možná nejefektivněji. V současné době SVČ ve své struktuře je nevyvážená. A protože všichni víme, že SVČ bylo vytvořeno eh, tím, že vzniklo několik, eh, že se spojilo několik různých institucí, ehm, tak mají rozpočet, který ještě eh, vykazuje určité eh, potíže. Nyní tu máme sedmileté hm, období finančních perspektiv. To znamená, že musíme mít jasný cíl, aby SVČ dosáhlo svého cíle tedy. Když dostane patřičné finanční prostředky, tak jim musíme říci, že nakonec musí mít eh, lepší rozpočtovou bilanci. To je moje stanovisko eh, a eh, také jsem slyšela paní Gresle, takže mě velice překvapuje, že vy eh, tento závěr nepodporujete. Myslím, že by bylo opravdu dobré, kdybychom se na tomto mohli shodnout, že jedním z dlouhodobých cílů na dalších sedm let pro SVČ je, aby znovu dosáhli vyváženosti toho, co zdě, v tom, co už zdědili na základě spojení těch různých institucí. Za druhé, to bude velice stručné, to byla otázka po financování sousedních zemí, do jaké míry by EU eh, by měla také eh, to zvažovat eh, v podmíněnosti v souvislosti s kapacitami integrace. Ano, už jsme hovořili o tom, že pro parlamenty je důležitou otázkou jejich schopnost kapacita integrace. Dříve se hovořilo o schopnosti absorpce. Například, když se hovoří o Srbsku, tak nebudeme schopni je integrovat. To je teď stanový pojem a měli bychom si toto všechno ujasnit, co to znamená. Paní Lezing. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za její stanovisko. Výslovně podporuji její názor, že navzdory stále požadované flexibilitě při eh, realizaci s, s, s, SP, zde nemáme, nebyla zhodněna role a odpovědnost rozpočtového orgánu. Já vítám posílení eh, instancí rozpočtové kontroly, ale eh, s poněkud jistou obavou jsem si přečetla váš odstavec 4 a mám k tomu dotaz. Tam ve druhé části říkáte, že rada a týká se to návrhu komise k no, opětnému použití e, příjmů, které se vytvořily pomocí finančních nástrojů, že rada s takovými to příjmy tedy a jejich využitím souhlasí. Já mně to není zcela jasné, jakým způsobem se plánuje, že komise bude vy, bude vlastně eh, dělat zisk pomocí takovýchto instrumentů? Bude to pomocí spekulací na finančním trhu? Pokud tomu tak je, tak připomínám, že se bude jednat o peníze daňových poplatníků. A pokud tomu tak skutečně je, tak já i jménem své frakce chci rozhodně vystoupit proti takovýmto praktikám. A na závěr bych chtěla říci, že já i má frakce a parlament to ví, že máme zcela jinou vizi Evropské unie a její zahraničně politické činnosti. A to tak, že podle nás by se měly finanční nástroje využívat pro pokojnou a civilní zahraniční politiku. Podle nás bychom měli pomocí peněz Evropské unie podporovat udržitelný rozvoj, cíle milénia, kontrolu zbrojení a nukl, jaderné odzbrojování. Dále je třeba, abychom se zaměřili na vyvážené ekonomické vztahy, to znamená spravedlivý obchod a spravedlivé rozdělování využívání celosvětlových zdrojů, tak abychom zajistili stabilitu a blahobyt nejenom v Evropské unii, ale i na celém světě. Předložili jsme odpovídající pozměňovací návrhy a děkuji za to, že jsem mohla vystoupit. I guess you, you want to... Paní Janaku, asi budete chtít odpovědět. Eh, děkuji, pane předsedo. Vzala jsem na vědomí různé připomínky, také paní Lezing a bylo to řečeno, že je potřeba tady zblížit eh, stanoviska frakcí. A tato část musí eh, odpovídat eh, těm požadavkům tak, abychom zabránili tomu, co se stalo minule. Potom odstavec 4. Tady by se nemělo hovořit o vojenských účelech, tak jak říkala paní Lézing. Musíme ty prostředky rozdělit. Ty prostředky, které nebyly využity, tak aby mohly být vyčerpány, protože to si jistě přejí všichni. A musíme se dohodnout s radou tak, aby mohla naše návrhy akceptovat. Pokud by to došlo tak daleko, že bychom souhlasili se současnou pozicí rady a celkově by eh, MFR byl zkrácen, tak, tak by to bylo, byla by to chyba. Předseda rady eh, se účastní samitu a já doufám, že předseda Evropského parlamentu bude reagovat a prosadí určité věci. Alespoň EPP je tohoto názoru. Pokud jde o oddělené hlasování, k tomu jsem se vyjadřovala už od samého počátku. Pokud eh, tam mají být uváděna všechna partnerství a eh, všechny eh, problémy tak, tak to není dobře. Myslím si, že to není dobré uvádět ve stanovisku k víceletému finančnímu rámci, protože to jsou věci, které se řešily již v jiných zprávách. Je to uzavřená věc, jsou k tomu eh, specifické zprávy a myslím si, že to nepůsobí žádné problémy a vlastně je to i v rozporu s těmi dosavadními rozhodnutími. So, I remind you that we'll vote. Chtěl bych připomenout, že hlasovat se bude zítra 20. září Následujícím bodem je interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení. Navrhovatelkou je Franciska Katarina Brandner. A máte slovo. A opravdu máme veliké spoždění. Proto předávám slovo paní navrhovatelce. A já budu velice stručná. Už jsme o tom diskutovali v červenci. Myslím, že došlo ke konstruktivní výměně názoru mezi synovými zpravodaji a děkuji vám za spolupráci. Většinou došlo k širokému koncensu o většině prvků v rámci práce našeho výboru. Chci poděkovat paní Něnsky za odvedenou práci a také za pomoc při vytváření kompromisních návrhů. Myslím, že to je velice důležité aby Evropský parlament eh, mohl takto eh, na pomoci pro správné řízení zemna u misí. Bude tu pár pozměňovacích návrhů, které budou čistě technické. A pak tu jsou dvě priority, které bych ráda zdůraznila. Jednou je to, že především se potřebujeme zbavit toho, co tu máme eh, z před Lisabonské éry ohledně eh, společné hm, bezpečnostní zahraniční politiky. A, a, tak si myslím, že kolem tohoto se můžeme shodnout v rámci Evropského parlamentu. A těším se na hlasování zítra ráno. Myslím, že jsem byla stručná. Výborně. Paní Lozing, máte slovo. Děkuji, budu také velice stručná. Děkuji mnohokrát paní Brandner za stanovisko, které vypracovala. Chci vyjádřit, že plně podporuji její pozměňovací návrhy, které se týkají více transparentnosti, více zapojení a více kontrolních práv parlamentu. Zejména co se týká pozměňovacích návrhů 11 a 12. Má frakce vítá navzdory orientaci společné zahraniční a bezpečnostné politiky snahy ve stávajících poměrech, zejména v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a jeho plánování a výdajů EU v této oblasti vnést tam více transparentnosti. Chtěla bych ještě krátce podotknout, že nevím, jak to bylo možné, paní Janaku mě pochopila naprosto špatně. Nevím, zda to bylo e, kvůli tlumočení. Já jsem, co se týče toho odstavce, nehovořila o vojenských výdajích. E, je velice zajímavé, jak se mi to podsouvá. Tam jde o otázku, zda e, pomocí těch prostředků, těch v rámci toho opětovného využívání příjmů eh, se budou dělat spekulace na finančních trzích. Já bych byla možná ráda, kdyby se to dostalo do zápisu, aby se tady eh, jaksi eh, nedošlo k tomu, že zde bude kolovat nějaká špatná interpretace mého vyjádření. Děkuji. Děkuji. někdo další už se nehlásí, hlasovat se bude zítra. Takže můžeme přejít k dalšímu bodu. Vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. Spravodajem je pan Bastian Belder. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Máme málo času a proto se pokusím eh, být stručný. Tento návrh zprávy se zabývá velmi důležitým vztahem ve čtyřech částech strategické partnerství Evropské unie a Číny, vnitřní situace Číny, situace lidských práv v Číně a externí poloha Číny země středu. Dále eh, nedávno také výbor pro obchodní záležitosti eh, tedy řešil některé věci, kterým se my věnovat nebudeme. Ke strategickému partnerství mezi Evropskou unii a Čínou. Velký politický význam tohoto partnerství vyplývá z globálních otázek, které se dotýkají Číny a Evropské unie a kde obě země mají společnou pozici globální bezpečnost, nešíření jaderných zbraní a ochrana klimatu. Evropský parlament chce toto partnerství naplnit konkrétním obsahem. Dále interní situace v Číně. V Číně jsou důležité dva vývoje, socioekonomický vývoj a politický vývoj. Hospodářský přechod 12. pětiletý plán do roku 2015. se zabývá negativními dopady neomezeného růstu. Tyto negativní vlivy mají být odstraněny a tady může, může, mohou pomoci evropské zkušenosti pro čínské hospodářství také ve snaze přejít na udržitelnou situaci. Hmm. Během 18. kongresu komunistické eh, lidové strany na podzim eh, došlo ke změně, nebo bylo plánovaná, byla plánovaná změna politického vedení. Ovšem došlo k mnoho aférám, eh, které vrhají stín na stranický kongres a podrývají imič komunistické čínské strany. uznává se demokratický proces a to by Evropská unie měla, být, měla pod, mm, po, podpořit. Ovšem je třeba eh, mít na paměti situaci dizidentů, eh, kteří již nechtějí podporovat komunistickou čínskou stranu ani její politiku. Přesto Eh, že jsou tady kontakty mezi eh, Tajvanem a Čínou, ale je tady také negativní eh, vývoj hrozby a diplomatická izolace Tajvanu. A to narušuje bilaterální vztahy. A tím už se vlastně dostáváme k lidským právům. Čína zdůrazňuje, eh, že důležité jsou eh, sociální otázky. Aktivisté bojující za lidská práva potřebují podporu vlády, ovšem bohužel je skutečnost opačná. Jsou propouštěni z práce, jsou stíháni a nebo zatýkáni. Čínské orgány vyzýváme, aby rehabilitovali aktivisty a aby je podporovali eh, jakožto plnoprávné občany eh, s civilní odvahou. Také se uvádí, eh, že je potřeba přestat s internetovou cenzurou. Dále je tady otázka Tibetu, to je také negativní v očích místních aktivistů. A přesto, že eh, jsou tady některé kroky, měli bychom požadovat svobodu eh, náboženského mínění. Na počátku 21. století je opravdu působivé, jakým způsobem Čína vystupuje na Eh, světové scéně, je to superhráč a znamená to také velkou zodpovědnost. Je eh, třeba držet se kritérií mírového vývoje a harmonického světa. Očekáváme, eh, že zodpovědnost Číny na světové scéně se projeví eh, také ve vztahu k Severní eh, Koreji a ve vztahu k USA. Očekáváme také vyváženou politiku eh, ve vztahu s Afrikou. Je potřeba tam respektovat také etické aspekty. Na této zprávě jsem pracoval velice usilovně Ovšem, bohužel jsem musel mnohé věci vypustit, protože jsem musel dodržet parametry, které mi byly zadány. Dále vztahy k Japonsku, ke východo, ve východočenském eh, moři, potom eh, centrální Asie, hm, potom nejrůznější eh, soudní procesy kvůli lidským právům. To jsou věci, které by tady měly být zmíněny. Děkuji vám za pozornost a jsem eh, již eh, napětě, již očekávám vaše reakce. Děkuji, pane Belder, a první je pan Kasulidis, stínový zpravodaj EPP. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych uvést, že zpráva pana Beldera naplňuje potřebu Evropské unie spolupracovat s Čínou s ohledem na váhu Číny, velikost, obyvatelstvo, rozvíjící rozvíjející se hospodářství a dynamiku, s ohledem na roli, kterou Čína hraje ve světovém obchodě a také s ohledem na eh, Čínu jakožto vojenskou mocnost. Eh, myslím si, eh, že tady se odráží tato potřeba spolupracovat s Čínou Možná, že by ještě mohly být eh, doplněny vztahy mezi lidmi, nejenom vztahy na úrovni vlád. Protože mnoho Číňanů nyní v Evropě studuje, mladí lidé eh, z Evropy pracují v Číně a eh, je potřeba to také zohlednit. Jsou tady eh, některé pozměňovací návrhy, eh, které by mohly text vylepšit, nebo text nějak upravit, například legitimita, kterou musíme uznávat tedy lidová legitimita. U nás v Evropě ovšem eh, něco takového uznáváme pouze prostřednictvím eh, všeobecných voleb a ne jiným způsobem, ale mm, ten text ještě upravíme. Eh, potom lidská práva, to je velmi důležitý aspekt. Osmý odstavec to tady pokrývá velmi dobře. V takové zprávě není potřeba uvádět konkrétní příklady protože to není cílem zprávy. Pokud jde eh, globálně o zodpovědnost Číny, tak eh, tam budeme muset více rozpracovat zodpovědnost Číny v Radě bezpečnosti. Má tam pozici stálého člena v tak, a je to důležité v takových případech, jako je Sýrie. A e, dále také přispívá k řešení světové krize, což je nutné zmínit. Potom také pozice ve VTO. Oceňuji to, co říkal pan Belder, že není potřeba tady zmiňovat všechny záležitosti související s obchodem, ale měli bychom tady zmínit alespoň to, že protože je Čína globálním hráčem, tak musí také respektovat pravidla VTO. Myslím si, že na tom se jistě shodneme. Eh, dále už to nemusím rozvádět. Pan Belder říkal, že se k tomu ještě vrátíme a eh, zohledníme také napětí eh, mezi Japonskem a Čínou. A myslím si, že bychom také měli zvážit, jak se vyvine situace během samitu EU-Čína, protože ten se bude konat příští týden. Děkuji a dále má slovo pan Bitikofer. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Belderovi. On je tak říkajíc naším zkušeným seniorem v oblasti takovýchto zpráv. A vím, že se velice věnoval přípravě této zprávy. velice Máme i nadále velký zájem o dobrou spolupráci, kterou jsme dosud již měli. Několik málo poznámek z mé strany. Myslím si, že je správné, že zde máme cíl vyvinutí strategického partnerství mezi Evropskou uní a Čínou. Měli bychom se zejména soustředit na to, eh, na nalezení společných oblastí, toho, co máme společného. Ale neměli bychom hovořit pouze o Číně, ale také trochu o nás. Bohužel je skutečností, že Evropská unie s Čínou příliš málo spolupracuje, že zde máme me příliš velkou soutěž, jakési soutěžení mezi jednotlivými členskými státy, které se snaží mít co možná nejlepší zvláštní vlastní vztahy s čínskou stranou. Myslím si, že bychom se jasně měli vyslovit pro tuto spolupráci a v rámci této spolupráce hovořit o standardech a kritériích. Není možné jak si bez rozmyslu tady mít pouze vůli spolupracovat, nezávisle na tom, zda takováto spolupráce přináší rozumné výsledky činy. Je třeba jasně tematizovat ty věci, o kterých jsem hovořil. Například v oblasti ekonomiky se nám nám narůstají rozdíly. O tom je třeba hovořit. A co se týče otázky lidských práv, právního státu a hodnot, tak z tohoto pohledu je pro mě důležité, abychom se nesoustředili pouze na úlohu tzv. disidentů v Číně, ale abychom eh, se také zaměřili na úlohu kterou mají lidé s kritickým duchem v rámci takovéhoto dialogu. A ty nenalezneme pouze mezi disidenty, ale například i uvnitř etablovaných institucí. A takovýto lidé jsou dokonce i v rámci samotné komunistické strany. To je důležitá věc a měli bychom do toho také vnést perspektivu čínských občanů, kteří mají zase jiným způsobem zájem na tom, aby se rozvíjel právní stát a aby se rozvíjela ochrana jejich práv. Tomu bychom se měli věnovat. Co teď týče všeobecné eh, zahraničně politické role Číny, tak si myslím, že USA právě eh, se snaží zastávat jakousi strategii zdrženlivosti vůči Číně. Myslím si, že Evropa nemá zájem na tom, abychom eh, tady přispěli do takového antičínského zdrženlivého postoje. A myslím si, že bychom to v naší zprávě měli jasně vyjádřit. Rozvoj vztahu mezi Čínou a Tajvanem je pozitivní a to bychom tam také měli zaznamenat. E, to, co není pozitivní, je rozvoj, vývoj mezi Čínou a některými jejími azijskými sousedy. Tam se v současné době e, v řadě oblastí věci zhoršují. Měli bychom vůči Číně jasně říci, že to sledujeme, že to sledujeme kriticky z pohledu očekávání, že to vidíme takto, tak jak eh, se Čína chová ke svým sousedům, tak se pravděpodobně bude brzy chovat i k dalším zemím na světě. A proto je to pro nás důležitým měřítkem pro to, jak tedy pozorujeme situaci v Číně. To bychom tedy měli jasně čínské straně vysvětlit a rozhodně o tom hovořit jsem, souhlasím s tím, že bychom měli eh, také hovořit o, roli Číně, Číny jakožto důležitého celosvětového hráče. A rovněž bychom měli také zmínit to, jakým způsobem bychom mohli Číňany aktivně zapojit do dalšího rozvíjení struktur globální zprávy a vlády. Nemůžeme totiž pouze předstírat, že stávající struktury jsou vhodné pro 21 století, protože tomu tak není. Je třeba je rozvíjet dál, například v Bratenburských institucích. A zde bychom měli vyslat jasný signál v tom smyslu, že máme zájem o tom, abychom i v těchto otázkách s Čínou spolupracovali. Děkuji. Paní de Kaiser. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že kolegové pan Kasludec a Butikofer už eh, hodně uvedli z toho, co jsem si přála zmínit já ohledně zprávy pana Beldera. Hmm, především si mě získala ta eh, prezentace od Bastiana. Co se obsahu týče, je mi jasné, že je omezený, protože je omezený počet strán, nemůžeme tedy psát o všem, o čem bychom si přáli. První poznámka. Chci říct, že jako pan Budikovr právě řekl, že bychom především měli zaměřovat zprávu na partnerství, strategické partnerství s Čínou a společné výzvy, kterým čelíme s Čínou v těch kontaktech, které jsme vedli, a pan Butikofer to dobře ví, bylo zajímavé to, že u těch jejich potížů, potíží zejména z vnitřní situací, to byly určité společné body z naší strategií 2020. A já si myslím, že na základě toho, jak jsme tedy spolu jednali, by se jednalo o plán, který se e, blíží naší strategii 2020, protože oni dochází také ke stárnutí. Je tam otázka penzí, různého hospodářského vývoje mezi jednotlivými regiony, e, těmi odlehlejšími a e, ústředními, tak tam jsou některé prvky, které máme velice blízké a které je třeba řešit. Myslím také, že celý celá ta otázka zelené energie a životního prostředí. Třeba, že my nejsme tedy výborem pro životní prostředí, tak bychom měli také zvažovat otázku životního prostředí a e, znečišťování. A je zapotřebí to nějakým způsobem e, zmínit. Čína je globální hráč je eh, v našem společném zájmu tedy mít eh, dobré vztahy. Například u otázky Sýrie a Rady bezpečnosti OSN eh, a jiných orgánů, kde, on, kde se spolupracuje s Čínou, tak je zapotřebí abychom nacházeli společné zájmy, ať už se jedná tedy o vnější e, otázky, anebo o otázky, které jsou vnitřní e, našim e, uskupením či zemím. Co se týče lidských práv, e, chápeme, že někdy tam jsou mm, humanitárně e, naléhavé otázky. Ostavec 8, já chápu, jak říkal kolega, že by že bychom měli hovořit obecněji, protože někdy se hovoří tedy v této zprávě spíše obecněji. Já nechci říct, že otázka lidských práv je nějakou eh, vedlejší záležitostí, ale tady v tomto případě nemůžeme sice říct, že by to bylo úplně eh, nezakládající se na pravdě takovéto tvrzení, ale možná to není úplně nejvhodnější znění. například zneužívání pravom, mm, pravomoci té komunistické e, strany čínské. E, podívejme se například na e, Spojené státy a jejich kongresy. Dochází ke flagrantním případům korupce, které byly zjištěny Číny a Čína samotná tyto případy korupce stíhala. Takže my musíme hovořit Eh, o takových těchto věcích. A, a když eh, když zmiňujeme všechny tyto případy, eh, tak také musím brát v úvahu to, že Čína se sama snaží takovéto situace řešit. Nicméně jsem velice spokojena s tím, že Bastian netrvá na tom znění, které zde bylo původně uvedeno, uvedeno protože zapotřebí, abychom předložili opravdu text, který bude mít politickou vizi. Ano, je tu napětí mezi Čínou a Japonském Japonskem a také je tu otázka Sýrie, to jsou věci, na které bychom neměli zapomínat. Děkuji. Jako další, pan Watson, stínový zpravodaj za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych přivítal tuto zprávu pana Beldra, chtěl bych tak učinit a děkuji za tu prezentaci. Čína je opravdu zásadní partner pro evropské společenství. Myslím, že jednou z chyb, eh, z chyb těch, kdo hledí na Čínu, často bývá to, že změna eh, ve vedení čínské komunistické strany, eh, kde tedy hm, dochází ke, ke generační obměně, že povede také ke změně politiky. Kultura se nemusí nutně změnit, politika se nemusí nutně změnit. Samozřejmě, že bychom vítali možná tu změnu leadershipu nebo e, nové příležitosti, ale neměli bychom se nechat vtáhnout do přesvědčení, že toto nezbytně musí být generace, která přinese politickou liberalizaci eh, která povede také k ekonomické liberalizaci. Již jsme byli svědky za poslední léta. Nicméně, Evropská unie si velmi přeje eh, spolupracovat s Čínou a usiluje o to. A chtěl bych upozornit pana Beldra na to, aby aby upozornil těch 60 sektoriálních dialogů, které v současné době jsou vedeny. A jejich počet mezi tím může i narůst. Hovoříme o zemi, která je pro nás nesmírně důležitá z hospodářského hlediska, ale také z politického, protože čelíme výzvám stávajícího světa, například rychle narůstající světová populace, eh, rostoucí migrační tlaky, klimatické změny, energetická bezpečnost, boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a tak dále a tak dále. A proto vítám tu příležitost která mi umožňuje předložit všechny tyto myšlenky. Eh, k tomu, co řekl pan Butikov, bych rád dodal, že vztahy mezi USA a Čínou bychom neměli chápat jako nezbytný model pro Evropu. Ale proč je tato věc důležitá? Nikdy bychom neměli eh, eh, pod, podseknout spojené ztráty v jejich úsilí o Eh, posilování lidských práv. Samozřejmě, že máme rozvíjet svou vlastní politiku vůči Číně. A jeden z důrazů, který bych rád viděl v této zprávě, a ještě tam není, eh, by se měl zaměřit na výuku čínštiny na našich školách a univerzitách. Mandarinská čínština je mateřštinou téměř jednoho ze šesti obyvatel zeměkoule a tak je nesmírně důležité, abychom nejen dokázali s nimi komunikovat, ale, ale abychom eh, propagováním studia tohoto jazyka se naučili více o jejich kultuře a jejich způsobu myšlení a náhledu na věc. Nepochybně jsou oblasti, kde máme rozdílné názory. Pan Belder upozorňuje na pár z těchto Eh, potenciálních eh, volen, vojenských konfliktů. To jsou ostrovy Sinčananša a pak tu jsou ještě některé neshody hledně Tajvanu a podle mého názoru, podle názoru mé politické skupiny, Evropská unie by velice silně měla usilovat o silnější vztahy, blížší vztahy s Tajvanem a, a začlenovat Tajvan do mnoha mezinárodních fór, k eh, k čemu by nás měl vést přinejmenším jejich ekonomický status. Samozřejmě, že máme rozdílné názor na lidská práva a připravilo mi divné, kdyby země jako Čína, která konec konců přispěla více k lidské civilizaci než kterákoliv jiná země na, eh, na země kouly, by stále ještě měla mučit ve vězeních kvůli jejich přesvědčení, ať už je náboženské či jiné, anebo kvůli tomu, že jsou politickými disidenty. Ano, máme obavy, například týkající se scientologické církve v Evropě, protože někdy je e, považujeme za e, urážlivý náboženský kult, ale ještě kvůli tomu je ne, nezavíráme a nemučíme. A podobně by to mohlo být e, v Číně pro Eh, případy jejich eh, tady eh, církví, které se vyskytují v Číně. Já doufám tedy, že budeme moci posílit dialog s Lidovou republikou Čína. Moje politická skupina nepatří k těm, kteří by chápali expanzi Číny do Afriky jako hrozbu. Ano, někdo kritizuje Čínu kvůli tomu, co nazývají eh, odkupováním afrických režimů. A když se podíváme na to, co dělali vlády v minulých stoletích, myslím si, že Číňané dělají něco, co se moc neliší od toho, co se dělo ze strany vlád v předešlých stoletích. Ale myslím, že spolupráce se západním eh, světem a se zeměmi Evropské unie na rozvojích projektech eh, v Africe by bylo dobré. Eh, Čína je bohatá země a je dobré, aby přispívala k rozvojové pomoci. A je nesmírně důležité, aby tato pomoc byla zaměřena na země, které to nejvíce potřebují. Mnohé z nich jsou sice v Ázii, ale také jsou mnohé v Africe. Takže, pane předsedo, bych rád řekl, že se těším na spolupráci s panem Beltrem, s tím, že eh, vytvoříme konsenzuálnější a komplexnější text. Jako poslední tři řečníky zde máme paní Andrikjene, pana Šulce a pana Severina. Prosím. Paní Andrikjene. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji panu Basenu Belderovi eh, k tomuto návrhu zprávy. Tento mm, tato zpráva je podle mne dobře eh, navržena. Mám několik poznámek týkajících se část zprávy o lidských právech. Tato část zprávy je velice důležitá. Za prvé, samozřejmě obdivujeme aktivitu eh, čínských občanů, kteří usilují o univerzálně uznávaná lidská práva. A eh, jsme proti eh, trestným činům, kterých by se dopustila čínská vláda. Je třeba, abychom upozornili na pronásledování těchto občanů a Zodpovědné čínské vedení by mělo se chovat striktně v rámci eh, národních a mezinárodních lidských práv. Myslím, že v této zprávě se nachází velice důležitý odstavec ohledně uznávání eh, významných úsilí dosažených eh, čínskou vládou ohledně Tibetu a Xinjiangu a dopadu těchto snah na místní eh, komunity a tradiční způsob obživy. Čínská vláda by měla jednat politicky zodpovědně tím, že smysluplně bude, bude jednat s gurkskými občany, tibetskými eh, občany eh, Číny, tak aby Eh, spolupracovat v oblasti náboženství. Měli bychom zdůraznit, že čínská vláda nedosáhne eh, zlepšení v Tibetu nebo a anebo eh, tím, že se bude snažit tibetské či gurkské národnosti násilně přesvědčit o asimilaci. Měli bychom zdůraznit, že Čínské vedení by mělo posilovat čínsko-tibetský dialog. Od roku 2010 se prohlubuje a také byl eh, nově jmenován zástupce EU pro lidská práva. A to je hm, vysoký úředník, který by měl mít přístup do tibetské oblasti, kde došlo k sebeobětování lidí a kde čínské orgány a evropské orgány by se měli dohodnout na tom, že je zapotřebí dostatečného času k ohodnocení eh, čínské politiky v souvislosti se stížnostmi tamního obyvatelstva a s protesty, které se tam odehrály. K tomu, co řekl pan Watson ohledně možných a dlouho očekávaných eh, změn ve vedení Číny, myslím, že bychom toto také měli zmínit ve zprávě. Děkuji, pan Scholz. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, zmínit eh, jednu otázku. Obecně sleduji celou diskuzi kolem této zprávy a návrh pana Beldera, jaký je účel této zprávy, proč předkládáme tuto zprávu právě v této době. A to ve mně vyvolává otázku, zda už skutečně jsme v pozici, kterou bychom chtěli zaujímat v bilaterálních vztazích s Čínou, jakožto Evropská unie. Jsou tady některé aspekty, eh, se kterými souhlasím, ale myslím si, že musíme změnit přístup, proto, postoj, protože Eh, vlastně tady zkrátka pokračujeme v našem tradičním přístupu Evropské unie eh, s takovouto zemí, ale v budoucnosti perspektivní eh, vztah mezi Evropskou unii a Čínou vyžaduje zohlednit to, že je tady globalizace, to znamená, musíme si sami představit, co to znamená, když dva nebo tři, dvě nebo tři miliardy lidí budou chtít na stejné úrovni, ve stejných standardech jako my, co to znamená pro životní prostředí, pro bezpečnost potravin, co to znamená z hlediska surovin, otázek energii a tak dále. Včera večer televizní kanál Arte uvedl eh, program o různých protikladech ekonomické spolupráce mezi eh, členskými státy Evropské unie a mezi Čínou. Jsou tady demografické výzvy, sociální situace, eh, pracovních, pracovních, pracovní místa, evropského průmyslu, že vlastně tady nám konkurují eh, čínské podniky na evropském trhu. Takže tady eh, si musíme uvědomit, že toto jsou globální společné výzvy pro obě strany a tak bychom měli eh, přistupovat k těm návrhům, které tady předložil pan Bitikofer, paní de Kaiser a pan Watson. To mm, bychom tam měli zařadit. Eh, brzy bude summit EU-Čína eh, e eh, a také summit mezi Jižní Koreou a Čínou. A to znamená, že bude potřeba nově řešit politickou spolupráci s těmito zeměmi. Já stílím s mnohými poznámkami kolegů, které byly vyjádřeny, ale pokud tady chceme hovořit o, o konkurenci mezi Čínou eh, pro evropské podniky, pro z USA a tak dále, tak co to znamená pro pracovní místa, pro platy, eh, pro zaměstnance eh, v průmyslu, v našich hospodářstvích. Pokud Německo například má ve vnitřním trhu Evropské unie strategii nízkých platů, aby byly konkurenceschopní, aby mohly podporovat vývoz, tak to znamená, že tento vnitřní problém Evropské unie bude mít také přímý dopad na budoucí vztahy s Čínou. A stejným, stejný problém je to, eh, jak to bude vypadat za 20 let, až eh, tedy pracovní cílou, až tam budou mít mm, tedy kvůli demokratickému vývoji stejnou situaci jako my. Takže tato zpráva nám poskytuje možnost změnit přístup, můžeme vlastně eh, přehodnotit naši spolupráci tak, abychom byli schopni čelit budoucím výzvám. A já jsem velmi optimistický, jsem ochoten tady spolupracovat eh, s panem eh, zpravodajem a stínovými zpravodaji, abychom probrali ty jednotlivé aspekty a v tuto chvíli vám děkuji. Děkuji. Slovo má pan Severin. Děkuji, pane předsedo. Je to velice důležitá zpráva, protože ty témata, kterými se zabývá, jsou pro nás velmi důležité. Není potřeba tady hovořit o tom, proč je Čína důležitý partner. Je to více než důležitý partner, je to opravdu globální hráč a Někteří se donívají, že Čína roste a jiní už se donívají, že je na úrovni globálního partnera. Takže si myslím, že proto je ta zpráva tak významná a proto si myslím, že ta zpráva by měla být ještě více rozpracována, aby bylo ještě zřejmější, proč je Čína pro nás tak významná. Proto ten velmi dobrý dokument, který před námi leží, tak klade velký důraz na to, co očekáváme od Číny, ovšem ne eh, na to, co očekáváme sami od sebe, neboli co bychom měli udělat pro to, abychom eh, to partnerství upravili tak, aby to bylo výhodné pro naše zájmy. Myslím si, že by tedy mm, bylo vhodné, kdyby pan Belder vysvětlil, proč toto partnerství považujeme za strategické. Já si myslím, že to je strategické partnerství, ale proč to tak je? A jaké jsou naše zájmy, strategické zájmy ve vztahu k Číně? Pokud jde o strategické zájmy, tak bychom měli zdůraznit potřebu eh, globální eh, rovnováhy Evropské unie, to znamená hospodářské rovnováhy, eh, ekologické rovnováhy, vojenské rovnováhy a tak dále. Čínu eh, nesmíme vnímat jenom eh, jako nacionalistickou tvrdou zemi, ale musíme ji vnímat i jako soft power na mezinárodní scéně. Tedy jak bychom mohli povzbudit Čínu k tomu, aby se stala více soft power a jak zabránit tomu, aby Čína se pohybovala spíše v poloze hard power. A proto musíme především odpovědět na otázku, co máme udělat my. Samozřejmě, my můžeme vyzývat Čínu k tomu, aby udělala nejrůznější věci. Nejsem si jist, jestli dokážeme Čínu motivovat k tomu, aby udělala to, co si přejeme. Uh, a to se týká také Afriky. Samozřejmě, že je tady tvrdá konkurence mezi námi a Čínou, pokud jde o Afriku. Neměli bychom eh, pouze vyzývat Čínu k tomu, aby eh, byla eh, poněkud, aby se držela zpátky, ale měli bychom možná motivovat Čínu, aby se chovala trochu jinak, a nebo se potom můžeme snažit my chovat se jinak, abychom vyvážili náš vliv ve srovnání s Čínou. A závěrem, tato zpráva bez pochyby uvádí do středu pozornosti vztah mezi eh, našimi hodnotami a geostrategickými cíly. Všude máme tyto problémy, ale v tomto konkrétním případě je to ještě výraznější. A dokud a tady vyjadřuji svůj názor, dokud geostrategická otázka nebude řešena vhodně a geopolitický a strategický zájem Evropské unie nebude dobře vyřešen, tak máme malé šance na to, že naše hodnoty se v Číně ujmou a budou skvétat. Takže pokud začneme exportovat naše hodnoty, aniž bychom vyřešili naše geostrategické problémy ve vztahu k Číně, tak máme velmi malou naději na úspěch a tyto vztahy e, zůstanou nezměněny po dlouhá léta. Takže bychom měli přehodnotit e, naše vztahy, nově je promyslet, nahlížet na ně e, z nového úhlu také pokud jde o vztah našich hodnot a našich zájmů. Děkuji. Pane Belder, budete potřebovat více času na odpovědi, nebo ne? Velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo a které, kteří reagovali na můj návrh. Má, mou, mou zprávu vnímám jako určité staveniště, na kterém se stále ještě pracuje. Jsem velmi vděčný za veškeré podněty a komentáře. A nejprve bych se chtěl sejít se stínovými zpravodaji. A Samozřejmě sám se musím mnohému učit a to platí asi pro nás, pro všechny. Kolega Bütikofer se vyjádřil ke strategickému partnerství, kde je samozřejmě důležité, jaký základní postoj Evropská unie zaujme vůči Číně. Bylo by užitečné, kdybychom všichni tahli za jeden pro vás a hovořili jedním hlasem. Děkuji vám za výměnu názoru, bylo to velice užitečné. Děkuji také sekretariátu za spolupráci. A Velmi se budu těšit na další výměnu eh, názorů eh, k tomuto textu. Je to velmi důležité. Pokud jde o mezilidské vztahy mezi úřady, mezi eh, obyvateli, to je samozřejmě jedna věc. Velmi důležitý je ovšem vztah člověka k člověku na té lidské úrovni. U nás, v mé zemi, se velmi eh, zabýváme s čínskými studie. Mnoho lidí studuje čínskou literaturu a to poukazuje, jak jsou tyto vztahy důležité. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 9. října ve 12 hodin. The following two points we'll discuss then. Ještě máme dva body, ty prodiskutujeme společně. Je to dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé. A bod 8. Je stejný titul. Jedná se o projednání průběžné zprávy a projednání návrhu doporučení. Děkuji, pane předsedo. Nepotřebuji mnoho času, abych vám představil tuto zprávu. Myslím si, že fakta jsou již známá Hovořili jsme o tom již na minulé schůzi. V květnu 2010 byla zahájena vyjednávání a na posledním summitu eh, mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou byla dohoda ratifikována. Na základě Lisabonské smlouvy musí parlament souhlasit s dohodou. Připomínám, že výsledky vyjednávání komise 27 členských států s partnery z Anského společenství a Meziamerického společenství, opravdu se řečík, jsme nemohli pozměnit. Můžeme pouze vyjádřit svůj souhlas či to zamítnout. Připomínám, že jsem řekl, že tato dohoda eh, bude ve prospěch zemí Evropské unie a zemí Střední Ameriky a proto doporučuji, abychom s ní souhlasili. Co se týče pozměňovacích návrhů, zde je třeba rozlišovat mezi legislativním usnesením, eh, ke kterému nebylo předloženo mnoho návrhů, 77, a mezi legislativním doporučením pomocí kterého se parlament vyjadřuje pro či proti. E, v té druhé oblasti máme pouze dva pozměňovací návrhy. Jeden od zelených a další návrh jiné frakce. E, ty pozměňovací návrhy jdou v tom smyslu, abychom dohodu nepřijali. Takže Tyto návrhy jsou naprosto v rozporu s tím, co doporučuji já jako zpravodaj. Evropský parlament totiž vždy zastával názor, že strategická spolupráce je velice důležitá. Proto abychom mohli potírat nevyváženosti v rozvoji zemí a že to patří i do zahraniční politiky Evropské unie. A proto nemohu souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy. Co se týče legislativního usnesení, kde dává parlament pouze doporučení, zde byly předloženy pozměňovací návrhy od čtyř politických skupin od frakce ALDE. Ten návrh je velice dobrý a líbí se mi a je také v souladu E, s tím, co zastávám já jako zpravodaj. To vidím velmi pozitivně. To též platí pro návrh e, frakce SAD s jistými malými výjimkami, ale myslím si, že se jistě na tom ještě dokážeme dohodnout a vylepšit text. I zde jsem velice otevřený tomu návrhu. A co se týče otevř- návrhu paní Lunáček a dalšího kolegy. To jsou návrhy které od, jsou v souladu s duchem pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k legislativnímu usnesení. Promiňte, doporučení. Ale e, zde jsem navázal tedy dialog e, s překladateli e, návrhů. Jeho frakce je proti tomu elementu volného obchodu, ale v rámci jiné příležitosti jsme docházeli nalézt schodu. Já jsem přeložené pozměňovací návrhy vzal na vědomí pozitivně a konstruktivně a povede to potom k tomu, že v jistých bodech se jeho frakce pouze zdrží. Jisté pozměňovací návrhy bych mohl ještě zohlednit. A například eh, chci říct, že jsem otevřený i vůči návrhu paní Luňáček, rád se s ní setkám, ale navzdory veškeré otevřenosti, pokud bude i nadále sledovat cíle, které jsou v rozporu s mými cíly, tak navzdory veškeré otevřenosti nemohu si být jistý tím, že to celé dospěje k dobrému výsledku. 10. října budeme o zprávě hlasovat a již nyní vás prosím, abyste se to zaznamenali ve svých plánovacích kalendářích. Jsem ochoten do té doby vést dialog tak, abychom dosáhli nutného konsenzu, obzvláště v oblasti politické skupiny, která předložila ten eh, celkový pozměňovací návrh, který se snaží vše pozměnit, to bude asi těžké, protože je to naprosto v rozporu s tím, co zastávám já. Takže máme eh, jednak 77 pozměňovacích návrhů, k té druhé věci máme k doporučení ty dva. Já jsem ochoten se setkat se všemi a eh, podíváme se na to, zda bude možné dosáhnout schody. Děkuji. Pane Obil, si máte slovo. Gracias. Muy rápidamente, porque estamos Velmi stručně, vzhledem k tomu, že se ve většině případů shodneme, ohledně pozitivního názoru na dohodu přidružení bych chtěla poznamenat, že ohledně toho návrhu legislativního usnesení, který by mohl ukázat eh, směr našeho parlamentu, zdůrazňujeme pět základních prvků. Uznávání lidských práv, demokracie jako základního modelu, bez něho se nelze obejít, uznávání asymetrie mezi dvěma regiony a také podpora účasti občanské společnosti na implementaci dohody. E, také periodické hodnocení e, dohody ze strany Rady pro přidružení a implementace a e, případná revize na základě zjištěných výsledků. A na závěr ehm, komise, která každý rok bude předkládat zprávu o plnění e, dohody e, zde v parlamentu na základě spolupráce e, se zprávou patřičných států. Nelíbila se mi však jedna věc. Eh, komisař na výboru INTA řekl, že komise takovéhoto typu by byl hlasem svědomí dohody. To není moc rozumná dichotomie. Na jedné straně jsou zájmy, na druhé hodnoty. To by z toho jasně vyplývalo, zájmy jsou eh, hnací silou reálné politiky, zatímco vědomí nebo svědomí by se vyjadřovalo pouhou rétorikou. Vzhledem ke stávající politické krizi v Evropě i mnoha dalším takovým v centrální Americe, je třeba, abychom si připomněli, že to také souvisí eh, s tím, jak neochotně eh, eh, přijímají eh, občané politiku a nemají oblíbenou. A mně se právě proto nelíbila ta dichotomie pana de Guchta. Je třeba, abychom čelili výzvám, které před námi stojí. V této dohodě hm, o přidružení bychom měli toto jasně pojmout. Děkuji. Jako další paní Lujaček. Gracias, señor presidente. Y como ya ha dicho el, el señor... Děkuji, pane předsedo. Jak bylo řečeno, jak řekl pan Salafranka, naše politická skupina se rozhodla, že s dohodou, tak jak vypadá, se nemůžeme shodnout. tak to my bychom ne, si nepřáli založit eh, vztahy se Střední Amerikou. Je to dohoda, která se soustředuje jen na hospodářské záležitosti. My bychom si přáli, aby ten přístup byl více vyvážený, aby se jednalo vyvážení asymetrií mezi EU eh, e a Latinskou Amerikou a Střední Amerikou. Takže to nám trochu chybí nyní v této zprávě. A jak už víte, my jako parlament nemůžeme nic změnit ve znění té dohody, protože se jedná tedy jen o postup souhlasu. Proto tedy nemůžeme hlasovat pro. Co se týče zprávy pana Salafranky, chtěla bych mu poděkovat za ochotu sejít se um, s námi, abychom zjistili, zda se na něčem můžeme shodnout. My všichni stínoví zpravodajové jsme také ochotní se setkávat. O některých bodech se můžeme eh, dále bavit, ale zatím to není ochota měnit ten obecný rámec. A proto naše politická skupina se přinejmenším zdrží při hlasování. Nemyslím však, že by se eh, nedalo nic dělat, budeme se dále snažit. Ten problém asymetrie, o kterém jsem hovořila mezi eh, Latinskou nebo, cen, nebo Střední Amerikou a jednotlivými regiony eh, Střední Ameriky, a na druhé straně mm, Evropskou unii. Tady vidíme, že tu chybí ve zprávě otázka boje proti chudobě mm, a boje proti nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi a také etnickými skupinami v eh, rámci Střední Ameriky. Je to určitá asymetrie, která se týká také životního prostředí a mm, oblasti práce nic z toho není mm, dostatečně eh, zohledněno v této zprávě. Takže já jsem ochotná, aby, eh, abychom se ještě sešli, ale nemůžu vám nic slíbit. Nejsem ani veliká optimistka, že dosáhneme nějaké schody. Děkuji jako poslední. Pan Angurakis. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ujistit pana, Salafranku, že Vili Bajerovi řeknu, co zde bylo řečeno, bohužel nemohl být dnes účasten. Nyní se pokusím ve své jménu a rovněž jménem své frakce vysvětlit, proč jsme proti této dohodě. Ještě jednou bych chtěl zopakovat, že vyjádření pana Salafranky, předám Bilimu Majadovi. A chtěla bych říci, že naše frakce bude hlasovat proti dohodě. Předložili jsme asi 30 pozměňovacích návrhů, tak abychom vyjádřili a odůvodnili náš názor, aby, nemohl, aby se nemohlo říkat, že, že nemáme argument, že jsme nepodložili náš postoj argumenty. Tato část světa je i nadále mučena eh, politickým napětím a porušováním řídských práv, například přednedávnem v Hondurasu. A dochází tam k vraždění aktivistů a nebo přinejmenším k tomu, že nejsou dodržována jejich základní lidská práva. Dále chci říci, že v této konkrétní dohodě, v těch třech pilířích politický dialog, spolupráce a růst a obchod, se dává největší význam, se přikládá hlavně obchodu a tomu elementu volného obchodu. A my jsme proti, protože jsme toho názoru, že Evropská unie tímto nepodporuje mírový proces, který tato část světa tak nutně potřebuje k obchodním vztahům. Zde se zvýhodňují zejména velké koncerny, zejména z USA a Evropské unie, a jde to na úkor malých a středních podniků a na úkor potřeby skutečné spolupráce přímo na místě. Pro nás jsou také důležité ekologické aspekty. Naprosto nesouhlasíme s tím, jak se zachází se za demo, organizacemi, které se věnují základní demokracii, mám tím na mysli organizace občanské společnosti. Sice e, dohoda v sobě obsahuje nebo počítá s pravidelnými schůzkami, ale to jsou pouze informační schůzky. A ještě k otázce lidských práv. Samozřejmě je tam odpovídající doložka, která potom e, vlastně umožňuje pozastavit dohodu, ale nejsou tam vůbec žádné kontrolní mechanismy, které by kontrolovaly situaci. A rovněž se tam žádným způsobem nezmiňuje v žádné doložce beztrestnost. Jistě znáte tento problém. Mnoho zemí v tomto regionu se s ním potýká a to jsou také další důvody, pomocí kterých my, eh, jak si vysvětlujeme, náš zamítavý postoj. Děkuji. Dvě minuty, two minutes. Kolega Salafranka, dvě minuty. Děkuji. Děkuji za vaše vyjadře, za vyjádření. Kolega tady hovořil o lidských právech, článku 1 dohody. Je to tady pokryto, ale samozřejmě tím vaším pozměňovacím návrhem to můžeme ještě více zdůraznit. různé etapy snižování cel. To je výhoda pro Střední Ameriku. Samozřejmě my musíme naplnit naše pravomoce, naši zodpovědnost a také naši kontrolní funkci podle dohod, které jsou uzavírány s různými oblastmi. Takže v podstatě ty věci, které jste zmínili, do toho samozřejmě můžu zapracovat. Paní Loňaček bych chtěl říci, že boj proti chudobě je téma, které v jiných dohodách se zeměmi eh, těchto regionů, tohoto regionu také řešíme. Ratifikace takové dohody má samozřejmě velké pozitivní dopady na hospodářskou a sociální situaci v těchto zemích. A my se na to podíváme. Uvidíme, jestli se nám podaří to někam posunout, ale jak řekl kolega z GUE, pozměňovací návrhy mění celkové vyznění zprávy. A já samozřejmě částečně chápu vaše záměry, ale myslím si, že je přesto problematické zprávu od základu změnit. Tyto země jsou demokratické, v některých došlo k volbám, kde se objevila ideologie, která je nám tady známá, hlavně některým, Nicaragua v neposlední řadě. Ovšem, neměli bychom se snažit být papeštější než papež. A jak už jsem řekl panu Billy Majerovi, sejdu se s ním a pokusíme se bilaterálně text vylepšit. Možná, že tady bude možnost pro frakci GUE, aby se zdržela. Každopádně vám nabízím tento prostor pro pozměnění zprávy, nalezení řešení. A jak řekl kolega GUE, Často se naše názory liší, to v podstatě ale není problém. Jde přece o to, že to odráží pluralismus našeho parlamentu, ale přesto je tradicí snažit se sladit odlišné názory, o to se pokusíme a v tom smyslu se pokusíme zprávu ještě vylepšit. Děkuji všem za příspěvky a spolupráci. Děkuji. A o této věci budeme hlasovat 10. října. Děkuji všem. Nyní bude následovat část za zavřenými dveřmi. Grazie mille. Prego, figurati, è stato un piacere. Ah,